potravin. Musíme zdůrazňovat potřebu produkce potravin eh, na půdě Evropy. To jsou věci, které by pro nás všechny měly být závazné. Děkuji dalším, eh, děkuji panu Segedimu. Poslední eh, na Catch the Kai je pan Kelly.